Dámy a pánové, pokračujeme v dalším jednání a dalším bodem je zpráva, kterou předkládá pan Tekeš, modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání. Požádám pana zpravodaje o čtyři minuty. Prosím. Pan Tekeš. Being... Já se omlouvám, pane předsedo, za to, že jsem dorazil Pozdě ovšem na obrazovce se to objevilo jako pozdější téma. Jestli dovolíte, budu mluvit maďarsky. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, pane komisaři, pro mě je velkou poctou, že mohu tady eh, hovořit o modernizaci evropských systémů vysokoškolského vzdělání. Jsem zpravodajem pro tuto zprávu a v první řadě bych chtěl poděkovat všem členům výboru pro kulturu. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům, konsultantům, také eh, z výboru pro ženy, výboru pro regionální rozvoj. Chtěl bych poděkovat také Združení eh, pro vysoké školy, protože celá řada spolupracovníků mě velmi konstruktivně podpořila při vytváření této zprávy. Jejich spolupráce byla klíčová a výsledkem je zpráva, kterou vám kterou předkládám. Modernizace eh, evropských systémů vysokoškolství, vysokoškolství je téma, které pro mě také bylo eh, velmi komplikované vzhledem k tomu, že pocházím eh, z Rumunska, kde za totality nebylo možné budovat eh, demokratický systém vysokého školství, protože eh, se nerespektovala autonomie vysokých škol a eh, řízení vysokých škol vůbec podléhalo politické ideologii. A já si myslím, že je možné konstatovat, že bývalé komunistické země, které se před několika lety staly členy Evropské unie, eh, mají dvojí zájem na modernizaci vysokého školství. Jednak jde o pokračování demokratizace, která započala v roce 1989, jde také o zvládání minulosti, dohnání eh, pokroku eh, ve srovnání s západoevropskými zeměmi, které měly mnohem více času na vytváření systému vysokých škol. Byla podána celá řada pozměňovacích návrhů, asi 180, a některé z nich se týkají toho, že v důsledku krize Někteří pochybují o tom, eh, eh, že je potřeba modernizovat vysoké školy, ale já si myslím, že ta modernizace musí eh, proběhnout. A ve zprávě také hovořím o tom, s jakými výzvami se v tomto procesu budeme potýkat. Je to, jsou to samozřejmě hospodářské otázky, škrtání rozpočtu, zvýšený, zvýšená nezaměstnanost, také eh, čelíme demografickým výzvám. A přitom všem si musíme uvědomit, že modernizace je v zájmu celé Evropy. A můžeme to hodně dosáhnout za podpory Evropy eh, v regionech a na místní úrovni. Vysoké školství hraje klíčovou roli při eh, prohlubování soudržnosti společnosti. Vysoké školy také eh, by měly více spolupracovat občanskou společností eh, s eh, dalšími partnery a snažit se o zohlednění co nejvíce zájmů různých skupin ve společnosti a měli by využívat co nejvíce možností pro získání studentů z různých skupin obyvatel. A je potřeba také zamezit diskriminaci v přístupu k vysokému školství. Jde o zajištění také kulturní a jazykové rozmanit, rozmanitosti. A v důsledku toho bychom měli dále podporovat práva různých etnických a jazykových menšin. A dovolte mi, abych na závěr se ještě zmínil o mládeži. Je známo, že v několika zemích střední a východní Evropy je velmi vysoká nezaměstnanost mládeže. A my doufáme, že evropské politiky včetně Berlingovy zprávy, která byla přijatá v březnu, povedou k naplnění strategie do roku 2020 a že díky tomu eh, bude mnohem více mladých lidí mít práci. Velmi tolerantní, překročil jste více o, než o jednu minutu svoji řeč. Eh, nyní otvíráme proceduru Catch the Eye a pro vaši informaci mám tady 12 řečníků pakliže zkrátíte trochu své příspěvky dám slovo všem když jste vážili přijít na dnešní plenární zasedání v tuto pozdní hodinu ale poprosím vás o dodržení času případně o zkrácení vašeho příspěvku. děkuji. první slovo dostává pan zver. hvala gospod za kolegice in kolegi <clears throat> hvala poročevalcu. Pane předsedo, vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat panu Tekešovi za předložení této zprávy. Je výborná a myslím si, že je dokladem toho, že v Evropské unii panuje velká snaha o modernizaci vysokoškolského vzdělávání. Evropa je už dlouhou dobu prostorem eh, vynikajících vysokých škol, které posunují pokrok ku předu. A musíme i do budoucna zajistit, aby eh, vysoké školy byly co nejotevřenější, aby tady docházelo k vytváření koalice eh, různých partnerů. Kromě toho ehm, musíme zajistit spolupráci se soukromými subjekty, s podniky, tak aby

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Evropa potřebuje konkurenceschopné univerzity, které budou nabízet to, co potřebuje trh práce. Proto podporuji, aby došlo k tomuto propojení mezi univerzitami a zároveň příležitostmi na pracovním trhu na základě článku 27 u nás se zvýšil počet studentů v Rumunsku čtyřnásobně za posledních 15 let, ovšem většina těchto studentů nemá možnost si najít adekvátní zaměstnání, potřebujeme programy, které by umožnily a ulehčily první zaměstnání a zároveň programy, které budou podporovat celoživotní vzdělávání, které by měly zapojit i studenty do modernizace vyššího vzdělávání. Ráda bych řekla, že zde vidíme mnoho studentských asociací, které například byly nespokojeni s projektem Erasmus pro všechny. Hovoří se zde o mm, různém, o různých nedostatcích, pokud je o interaktivní učení a i zapojení mladých lidí do této oblasti. Pášik. Děkuji pěkně, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání na základě měnících se potřeb evropského hospodářství, evropské společnosti je výzvou na vizionářskou reformu, která by měla pomoci Evropě čelit světové konkurenci, konkurenci, ale zároveň je jakýmsi potenciálem, díky kterému by se Evropa mohla stát součástí nejdynamičtějších ekonomik světa. Proto se náš vysokoškolský systém musí orientovat na budoucí potřeby podniků a zajišťovat převod znalostí, propojení um, z těchto znalostí z univerzit a jejich propojení s praxí. V mnoha členských státech vidíme nedostatky vysokoškolských vzdělaných, kvalifikovaných, technicky i přírodovědně orientovaných odborníků i lékařů a přebytku absolventů humanitárních oborů, což má negativní dopad na stav zaměstnanosti i výzkum výzkumu a vývoje a v konečném důsledku na růstu hospodářství. Tím jsem zkrátil svůj příspěvek a děkuji za možnost vystoupit. Za vaše slovo a dalším řečníkem je pan Migalsky Pane předsedající, nezaviodę pana zaufania i skončím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já určitě ani nevyčerpám svůj čas. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, dámy a pánové, v této zprávě vidíme mnoho pozitivních, důležitých záležitostí zdůrazňování autonomie univerzit, podpora Erasmu. Hovoříme zde o potřebě vzájemného uznávání kvalifikací. Zároveň se zde hovoří o realizaci politiky sousedství, spolupráci se sousedními zeměmi a zároveň se zde hovoří o tom, že univerzity by se neměly pouze omezovat na jakousi na, pouze na mm, budování ekonomika, na jiné oblasti. Ovšem jsou zde i určitá znekli, zneklidňující faktory, například standardizace nějakých hodnotících tabulek pro tyto instituce nebo povinnost studovat eh, semestr mimo eh, svou instituci. Proto nebudeme podporovat tuto zprávu. Slovo dostane paní Žuber. Eh, Děkuji, pane předsedo. V Portugalsku Boloňský proces a celkově proces modernizace vysokého školství měl špatné dopady. Místo podpory mobility studentů se univerzity staly ještě elitnější a uzavřeli se do sebe. Dnes jsou tedy studenti, kteří absolvují univerzity, ale e, respektive odcházejí dříve, protože se nemohou dovolit studium kvůli finančním nákladům takže modernizace se nezdařila. Řečníkem je pan Matula. Ekonomie europeană poate depăși. Děkuji, pane předsedo. Evropské hospodářství se může vymanit z krize, pokud budeme věnovat větší pozornost školství a hlavně vysokému školství jak o tom hovoří strategie Evropa 2020. Tímto způsobem můžeme pomoci eh, ekonomice stát se konkurenceschopnější na celosvětové úrovni. Ale nestačí jenom konkurenceschopné vysoké školství. Je také potřeba usnadnit studentům eh, přechod na trh práce, protože nezaměstnanost u této věkové kategorie je dvakrát vyšší než je průměr. Kvalita vzdělávacího procesu je rovněž nesmírně významná, proto je potřeba na nastavit jednotný mechanismus pro přeskum a posuzování akademických standardů eh, v eh, veřejném a soukromém vysokém školství v Evropě. Já podporuji myšlenku, že je důležité, aby fungovalo vzájemné uznávání profesních kvalifikací v Evropě, protože to povede k větší mobilitě pracovní síly také v souvislosti s současnými demografickými zeměmi. Tento dokument je tedy pro nás velice relevantní. Dostane slovo paní Nevědalová. Eh, pěkný večer vám všetkým prajem, takovou neskorou hodinu. Dobrý večer všem. Já myslím, že nikdo neprotestuje proti modernizaci univerzit. Je třeba přehodnotit také vyučovací programy univerzit, abychom mladé lidi připravili na trh práce, aby se dokázali uplatnit. A jedna taková možnost je podpořit více ženy v oblasti vzdělávání, protože víme, že 60% absolventů jsou eh, ženy, ale jak je možné, že jenom 9% z nich řídí ku příkladu univerzity, takže je třeba Eh, dáče nám možnost nejenom se vzdělávat, eh, ale také eh, potom dále podporovat univerzity a své fakulty. Také třeba podporovat spolupráci mezi fakultami a podporovat obecně vědu a výzkum nejenom na univerzitách, ale i tu vzájemnou spolupráci mezi univerzitami, o čemž dobře hovoří pana, zpráva pana Tekeše a ještě jedna věc. Ve zprávě se hovoří o rozdílu mezi granty a půjčkami. Jsem ráda, že parlament Eh, vydal jasné stanovisko v tom, že nechceme podporovat půjčky na úkor grantů. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Kelly. As a former education... E, já sám mám zkušenosti z praxe v této oblasti, takže se k tomu chci vyjádřit, i když jenom velice stručně. Myslím si, že se jedná skutečně o kvalitní výsledek, kvalitní návrh, který tady v parlamentu projednáváme. Děkuji zpravodaji a děkuji také komisi. My tady vidíme celou řadu problémů pro univerzity, zejména pokud jde o naplnění 40%, e, 40% cílu, jak o tom hovoří e, strategie Evropa 2020. Ovšem tím hlavním problémem je eh, napojit univerzity na trh práce. To bude naprosto zásadní, pokud eh, máme zůstat konkurenceschopní na celosvětové úrovni. Proto musíme něco udělat. Souhlasím s jednou věcí. Rovnost, eh, genderová rovnost zatím příliš nefunguje musíme eh, zohledňovat i takové věci, jako je například eh, sport eh, a nezapomínat na programu typu Erasmus. Musíme přestat hovořit o vyučujících a profesorech. Tito lidé by měli být vnímáni nadále jako učitele a pak, myslím, to bude ku prospěchu učitelů i studentů. Děkuji. Je pan Papa Nikolu. Vážený pane předsedo, já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za vynikající zprávu. Když jsem si přečetl a e, srovnal jsem to se strategií do roku 2020, tak si e, myslím, že z toho vyplývá naprosto jasně, že musíme investovat do vzdělávání a že také musíme zvýšit e, podíl studentů v populaci. Nicméně přitom všem jsme svědky toho, že v některých státech se snižují výdaje na vysoké školství až o 10%, a zejména v těch zemích, které eh, velmi nebo nejvíce trpí eh, dopady krize, tedy státy na jihu Evropy. Takže na jedné straně se vyhlašují určité cíle, ale realita je jiná. Není to jenom eh, konstatování, myslím, že ty výsledky vidíme, k čemu to vede a jaký dopad to má na kvalitu vysokého školství. A máme jednu otázku na pana komisaře. Budete předkládat eh, návrh, aby univerzity byly vyňaty z těch rozpočtových škrtů? Já si myslím, že je absurdní, aby se neustále hovořilo o tom, že potřeba investovat do vzdělání, ale přitom se ty prostředky jenom krátí. Řečníkem je pan Segedy. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem byl velmi rád, když jsem viděl jméno pana Tekešeho u této zprávy. Kolega Tekeš je eh, členem a byl také biskupem evangelické eh, církve v Sedmihradsku a vidíme, že jeho zprávou se prolínají křesťanské zásady a také dbání na, nebo respekt k zájmům eh, menšin v Evropě. Jsou tady také ale určité sporné strany, sporné aspekty Příliš se tady hovoří o eh, vysokém školství pro menšiny a o genderovém mainstreamingu. Já si nemyslím, že to je úplně přiměřené, protože eh, víme, že například v Belgii eh, dlouho mají dva oficiální jazyky, zatímco v jiných zemích, například v Rumunsku, to tak rozhodně nefunguje, ale jinak si této práce velmi cením, ale hlasovat pro ně nebudu. Děkuji Kvalita vysokoškolských studentů je podmínkou dalšího rozvoje společnosti. Studium na vysoké škole je otázkou nejenom společenské prestiže, ale je také nezbytným předpokladem pro získání dobrého pracovního místa. Současné hospodářské problémy ukazují, že struktura vysokoškolských institucí neodpovídá požadavkům pracovního trhu, čímž máme vysoký počet absolventů, eh, kteří se neumí najít odpovídající práci ve svém oboru. A proto musíme více úsilí věnovat tomu, aby se vysokoškolské instituce přizpůsobily pracovnímu trhu. Tak, aby struktura studijních oborů odpovídala měnícím se společenským a hospodářským podmínkám. Podpora univerzitního vzdělávání ze strany českých zemí a Evropské unie je potřebná, ale měla by být věnována pouze těm vysokým školám, jejichž absolventi nacházejí uplatnění. A proto bychom měli vnést eh, nové eh, pobídky do způsobových financování. A posledním řečníkem je pan Piotr. Děkuji bardzo, chciałbym pogratulować raportu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, poděkovat eh, Laslo Tekešovi za vynikající zprávu. Je pravda, že běžně hovoříme o krizi, o hašení nejpalčivějších problémů, ale tady se můžeme podívat na proces, jehož výsledky přijdou až v budoucnosti za dlouhou dobu. A budoucí prosperita má základ ve vzdělávání dnešních mladých lidí. Univerzity v tom hrají klíčovou roli, ale dosud naše univerzity nejsou konkurenceschopné. A proto si myslím, že program Mládež v akci a také program eh, Mareckorská Kiry by měly být považovány za priority je potřeba investovat do inovací a do konkurenceschopnosti a do výzkumných aktivit, eh, které odpovídají potřebám pracovního trhu. A proto je také důležité dobře využívat strukturálních fondů a eh, využít to pro modernizaci vysokého školství. Slovo panu komisaři. Mr. President, eh, we welcome... Vážený pane předsedo, my vítáme, já jménem celé komise vítám tuto zprávu pana Tekéše, vítáme tento hlas Evropského parlamentu v tomto ohledu. Je to v podstatě už druhá záležitost, kdy se věnujete této velice důležité oblasti. Je, přichází to včas, protože v podstatě na jedné straně nesmíme zapomínat na to, že ekonomika založená na znalostech a dovednostech je budoucností Evropy. Ale zároveň v tomto období finanční krize samozřejmě, že velice trpí oblast vzdělávání tím, že škrtáme rozpočty. Já bych reagoval na pana Papa Nikolaje. Ano, my neustále zúrazňujeme to, že i v tomto období krize vzdělávání a školící aktivity prostě musíme financovat dostatečným způsobem, protože jinak budeme podkopávat budoucnost Evropy. Jsme si plně vědomí stávajícího paradoxu v Evropě. Máme relativně docela vysoce kvalifikovanou pracovní sílu u nás na evropském kontinentu, ale zároveň čelíme problému strukturální nezaměstnanosti, především když hovoříme o mladých lidech, o generaci, které často hovoříme ztracená generace. Čili ano, toto propojení mezi vzděláváním a pracovním trhem je velice složité a právě proto nepotřebujeme pouze tu globální konkurenceschopnost, jak o tom hovoříme, ale v podstatě samozřejmě musíme se věnovat i oblasti kvalitnějších, eh, specializovaných dovedností v Evropě ale zároveň musíme zapojit i podnikatelskou sféru, ostatní partnery, tak abychom zajistili to, že naši absolventi mají dostatečné a zároveň zaměstnatelné dovednosti i v rámci dalšího vzdělávání, odborné přípravy, tak aby jsme podpořili zaměstnanost v Evropě. Já jsem si vědom toho, že v této zprávě pana Tekéše se hovoří i o agentě, která, kterou schválila komise v roce 2011, Evrop, dále o Evropském institutu pro inovace a technologie, ano, dále je to přístup eh, k iniciativám, takzvaný eh, iniciativy mládeže nebo hodnot, hodnotící tabulky jednotlivých vysokých škol, různé aliance Eh, znalostí. My samozřejmě víme, že pro všechny tyto oblasti potřebujeme dostatečné financování, například program Marie Curie nebo Erasmus pro všechny, nebo další vzdělávací projekty. A my v podstatě jsme navrhli i takový systém studentských půjček v rámci programu Erasmus, který je dodatečným nástrojem podpory studentů, který je vlastně, který jde nad rámec grantu, protože granty neustále zůstávají hlavní hnací sílou našich programů. My samozřejmě chceme podpořit kvalitní vzdělávání, podpořit eh, partnerství v této oblasti, dovednosti a tak dále. I s podnikatelskou sférou ještě jednou bych rád poděkoval zpravodaji za nesmírně konstruktivní zprávu. Za vaše závěrečné slovo tímto dámy a pánové rozprava skončila hlasování je zítra ve. twelve hodin. posledním bodem dnešního jednání je zpráva kterou předkládá paní icu